k Evropské unie bude mnohem lepší po přijetí tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Sajere. A Eh, když hovoříte o obecném publiku, tak se eh, asi neadresujete na předsedu více větší publikum, to není, protože ti, co zůstali v sále, jsou absolutní specialisté, kteří se věnovali velice intenzivně tématu, o něm se diskutovalo. Na každý pád eh, jsme ukončili tuto rozpravu a zítra dojde k hlasování. Příští zasedání se bude konat zítra ve čtvrtek pátek 16. prosince v den svaté Adelaidy a za, bude to od 9 do 13 a potom od 15 do 17 hodin. Program nebyl uveřejněn a naleznete ho na internetových stránkách. Ukončuji dnešní zasedání a zítra budu mít to potěšení, abych popřál těm, co budou přítomně krásné Vánoce, protože předsedám i zítra. Krásný večer